jsem obdržel eh, eh, žádosti o eh, změnu služení komisí a meziparlamentních delegací. Seznam těchto změn bude v zápisu z dnešního zasedání. Pokud do přijetí zápisu nebudou ohlášeny připomínky, tak tyto změny budou považovány za přijaté.